Good morning everyone. Dobré ráno vám všem. Doufám, že máte s sebou eh, i vaše kartičky pro hlasování a že jsou připraveny. Začneme s elektronickým hlasováním, takže prosím vložte vaše kartičky do přístroje. První dnešní hlasování se týká námitky která povoluje uh, umístění na trhu produktu, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507, 59122, a NK603 a další modifikovanou kukuřici uh, se stejnými čísly. Takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování, prosím. Uzavírám hlasování a přijato. Druhé hlasování se týká také námitky, zase obnovení eh, autorizačního povolení pro umístění na trh geneticky modifikované kukuřice GA21. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. A nyní tu máme zprávu paní Gardiny. Je to návrh pro rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí z roku 2010 týkající se mechanismu civilní ochrany Unie. Návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Rozpočet 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Rozpočet 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 14, kdo je pro? Proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám a zamítnuto. Regi 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Stovka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 16, kdo je pro, proti, přijato. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 101, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 102, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 108, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Regi 18, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 Regi, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 110, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 20, kdo je pro, proti, nevím, a jak postupovali zelení, Já se omlouvám, musím to říci zamítnuto. 9-4, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 111, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Desítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 112, ten odpadá. 113, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Přejete si prověřit Regi 21? 113. 113 byla přijata. Ale dobrá, přejete si to prověřit. Takže prověříme 113. Uzavírám hlasování. Přijato. 115. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se. 116 KEPP jste pro, takže 116 ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme 116, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Sto čtrnáct, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 119, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 120, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 121, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 133, kdo je pro, proti, Omlouvám se, zopakujeme. 133, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 133. Uzavírám hlasování. Přijato. 134, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 24, kdo je pro? proti, zdrželi se, prověříme Regi 24, zahajuji hlasování. Uzavírám a přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, Regi, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Regi 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme 137, zahají hlasování. Uzavírám. Přijato. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 139 a 140 společně, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 142, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4, Kde je pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 27, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní přetočíme hodně stran. 219. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Budget 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Budget 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 221, 222, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 224, kdo je pro? 224, kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme 224, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Návrh 20, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 225, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. DV 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 99, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 226, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Regi 35, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 90, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 228, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 229, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, budget 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 230 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, regi 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 231, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 232, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 233 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Regi 37, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 234 pro, proti, prověříme 234, zahajuji hlasování. Uzavírám a zamítnuto. 235, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 238, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 237, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 236, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 239, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 240 pro, proti. Prověříme 240, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 241, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 242 pro? Proti. Zamítnuto. 243, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 245, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Máme tu ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky, takže hlasujeme o tomto návrhu k odstavci 1, 1.15, článek 23. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? proti, zdrželi se přijato. DV 11. Kdo je pro? Tento padá. Dvěstě čtyřicet osm a dvěstě čtyřicet devět hlasujeme dohromady. Kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 250, padesát. Kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 251 pro, proti, zdrželi se, prověříme 251. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Regi 38, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 912, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 252, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 253, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Budget 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme jedničku. Uzavírám hlasování. Přijato 26, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 ten padá, 28, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme třicítku, zahajuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 3, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 34, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 45, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 46, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 48, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49, kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme 52. Zahají hlasování. Uzavírám. A zamítnuto.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 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Regi 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Regi 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. šestka Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 60, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, badi 3, je pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 61, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 62, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 73, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74, kde pro, proti, prověříme 74, zahajuji hlasování. Uzavírám. A přijato. 75, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76, ano, prověříme. 75, ku zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto, bylo to těsné, zamítnuto. 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Budget 4, ten padá. 79 a budget 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 80, kdo je pro? proti, zdrželi se. Prověříme osmdesátku. Uzavírám. Zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 81 a reg 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 82, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 83, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme 84, zahaju hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme osmičku. A přijato. 9-2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Regi 12, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme 85, zahajuji hlasování. Zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 87, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 9.3, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 88, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti, zdrželi se, prověříme 89, zahoji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato 90, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, regi 13, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 91, 92, 93, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94, 95, 96, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 97, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování proběhne elektronicky, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a přijato, blahopřeji paní zpravodajce. A nyní budeme hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy eh, Evropa v pohybu, agenta budoucnosti mobility, kompromis jedná, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 56 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 56, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno, 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 66, první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro,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 This was an example of voting lists. Lots of... To byl příkladný eh, hlasovací seznam, mnoho kompromisů. Takže nyní transparentní a zodpovědné řízení přírodních zdrojů eh, lesů. Paní Konečné, kompromis jedna, kde je pro? Proti? Drželi se, schváleno. Návrh pět pro? Proti?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 a návrh byl přijat. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 28. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se schváleno 50 pro, proti zdrželi se schváleno 51 pro, proti zdrželi se schváleno 54 pro, proti zdrželi se zamítnuto 53 pro, proti zdrželi se schváleno 55 pro, proti zdrželi se schváleno, 57 pro, proti zdrželi se schváleno, 58 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno, 64 pro, proti zdrželi se schváleno, 66 pro, proti zdrželi se, zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 66. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 72 pro, proti, zdrželi se Kontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 72. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 73 pro. Proti zdržel se schváleno. Kompromis 6 pro. Proti zdrželi se schváleno. 7, kompromis 7 pro. Proti zdrželi se schváleno. 75 pro proti, zdrželi se schváleno, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 76 prosí, pro, proti, schvál, zamítnuto 77 pro, proti, zdrželi se schváleno, 78 pro, proti, zdrželi se, EKR, jste pro, dobře, takže přijato 79 pro proti, zdrželi se schváleno 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. No dobře, tak zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 80. Končím hlasování. A návrh byl přijat. To bylo 80. 81 pro proti, zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. And it is, uh, Končím hlasování a návrh byl eh, přijat. Přeji. Are report by Mr. a proposal of takže návrh směrnice vytvářející eh, společná pravidla a pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými eh, státy. Dobrá, takže pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? kde je proti? Zamítnuto. 83, 84, 85. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 85. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 87. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisy 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 23. kde je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 92, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se Ověříme 25. Zahajuji hlasování. Skoro končím. Už nikdo nehlasuje. Nebo nám někdo odešel. S kartičkami končíme. Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 26. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato 107, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 36. Pardon, přijato. 36. Eh, přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? EPP? E 39. 40 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Já jsem si myslela, že jo, ale neviděl jsem vaše ruky. 108, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 47, kdo je pro,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 kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 59, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 60, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 61. Kdo je pro? Kdo je kde? Pro, kdo se zamítnuto 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, přijato 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se přijato? Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti. Přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis, eh, pardon, 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 76, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pardon, eh, zamítnuto samozřejmě, volá se paní předsedající. 17, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 18, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 77, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 19, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se... Kdo se zdržel? Kdo je proti? Tak to věříme 19.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 o nových šlechtitelských postupech. A, a, a oni zasedají jenom tady vedle. Není to, je to u nich, ne u nás. Takže vám přeji hezký víkend a uvidíme se příští týden.